Uh, Colleagues. Tak eh, vážení kolegové, ze všeho nejdříve bych se chtěl omluvit za své drobné spoždění. a myslím si, že bych kvůli tomu možná měl rezignovat. Máte před sebou dnešní pořad jednání, jste s ním všichni spokojeni? Dobře, takže e, nejprve bych chtěl přivítat skupinu návštěvníků z Dolního Saska, kteří jsou zde na pozvání paní e, Gezin Meissner. A e, údajně v této skupině se nacházejí i tři e, mladé dámy, e, které možná budou budoucími europoslankyněmi, takže já vám přeji hodně štěstí a přeji, aby se vám tento sen splnil. Vítám vás tu dnes v našem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Nyní e, výsledky včerejší e, schůze koordinátorů, to nepotrvá příliš dlouho. Vyslechli jsme prezentaci od DG Move ohledně e, seznamu aerolinek, které mají zákaz provozu v Evropské unii. My to známe jako černou listinu, jim se nelíbí tento název, nicméně ono jde o černou listinu. Každopádně koordinátoři vzali na vědomí informace, které nám poskytl zástupce komise. Také jsme eh, vzali na vědomí eh, eh, nové informace oběžníky ohledně komitologie, které byly zveřejněny v březnu a také jsme od pana Groše vyslechli zprávu o delegaci na Madeiru, která proběhla velmi úspěšně. A já děkuji všem, kteří se jí účastnili a zejména panu Grošovi za to, že ji mým jménem vedl. Dalším bodem pořadu jednání Teď můžeme začít hlasovat. Museli jsme se vystřídat, protože hlasovací zařízení je na této straně tohoto artušovského sálu. Takže eh, můžeme nejprve provést kontrolní hlasování. Takže eh, nyní eh, mám možnost si přidat mléko do čaje. Výsledek se zobrazí eh, pouze na vašich eh, malých zařízeních eh, na stolech. Nebudeme mít žádnou velkou obrazovku dnes. Hlasovali všichni, tak se podívejme. Ano, všechno funguje. Takže začněme s hlasováním. Nejprve schválení dohody s radou a komisí o e, návrhu směrnice ohledně zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Jde tady o jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Měl jsem ještě samozřejmě říci, že jde o zprávu pana Fidanzi. 28 pro, 2 proti, 2 zdržení, takže to je přijato. Gratuluji panu Fidancovi, jeli zde. Takže to zjevně šlo o velice populární zprávu. Dalším bodem je návrh směrnice respektive eh, schválení dohody s komisí a radou ohledně zřízení rámce pro územní plánování námořních prostor. Spravodajem je Gesine Meissner, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 26 pro, 4 proti, 2 zdržení, takže přijato. Gratuluji paní Meissner. Eh, Gezin, chceš k tomu něco říci po tomto hlasování? Můžeš klidně teď. Mikrofon, prosím. Tak, já jsem se to popadl s tím živým světilkem. Chtěl bych poděkovat všem, protože skutečně byla to velice složitá procedura a já jsem si nemyslela, že se nám podaří získat zákon a že to bude takhle dobře fungovat. Ono to je způsobené také tou dobrou spoluprací, kterou jsem měl se svou stínovou zpravodajkou, s Vernem Akis a s Biros. Ti všichni mi pomáhali a měli pochopení, protože bylo zapotřebí provést určité změny, protože bylo to zapotřebí a proto jsem chtěl ještě jednou říci, ano, v tuto chvíli máme pomalý růst a je to dobrá situace, uděláme tedy vše proto, aby to všechno zůstalo dlouho zdravé. Tedy ještě jednou, ještě jednou vám všem děkuji. Thank you for that. Také děkuji za tento příspěvek. A nyní budeme hlasovat o dohody s komisí a, o dohodě s komisí a radou ohledně rozhodnutí o zavedení interoperabilního celoevropského systému e-call. Spravodajem je pan Filip Debakr a zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Schváleno. Zdá se, že zázraky se dějí. 23 pro, 7 proti, 2 zdržení, takže přijato a gratuluji panu Debakrovi. Now before we move on, we... Teď, ještě než se posuneme dále, proběhne skupinové fotografování pro zprávu, kterou musíme vypracovat, takže prosím všechny poslance, aby si stoupli prostřed toho kulatého stolu, vyfotíme se a poté budeme pokračovat. Aby, eh, abychom ještě zůstali na očích veřejnosti poněkud déle. Wealth Minister. Oh, And a German specialist tie. <laughs> Předseda si musí uvázat kravatu na focení.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 Tak, eh, kolegové, eh, tato fotografie bude součástí eh, pětileté zprávy o činnosti našeho výboru. Myslím si, že pokud budete chtít mít svou kopii, tak to bude samozřejmě možné, nicméně půjde o nedílnou součást naší zprávy. Je to Tedy e, fotografie, která bude hotová příští týden, kdy půjde do tisku, takže příští týden si budete moci e, vyzvednout zprávu e, výboru pro dopravu a cestovní ruch za posledních pět let. Já jsem tu zprávu viděl, myslím si, že je velice zdařilá. A Dříve to bývalo tak, že jsme ke každé zprávě dali eh, fotografii zpravodaje, teď to bude s těmi fotografiemi řešené trochu jinak, to sami uvidíte. Každopádně zpráva bude hotová příští týden. Dalším bodem na pořadu jednání je eh, omezení hluku na eh, letištích v Evropské unii. Napiju se čaje. A jde o zprávu pana Jorga Leichtfrieda, který tu dnes s námi není, takže e, mi dal e, vzkaz, e, který mám přečíst jeho jménem. A ten zní takto. Spravodaj vítá pozici rady v prvním čtení, která reflektuje dohodu dosaženou v trialogu a kterou neformálně schválil výbor TRAN 11. února 2014. Spravodaj je spokojen s výsledky vyjednávání Eh, jelikož se parlamentu podařilo obhájit celou řadu důležitých ustanovení, zejména eh, zdravotnických aspektů, snižování škodlivých dopadů na zdraví občanů, což bude jeden z hlavních cílů navrhovaného nařízení. Kromě toho komise souhlasila s tím, že zreviduje směrnici o eh, dopadu hluku na životní prostředí, a ohledně škodlivých dopadů hluku na zdraví. A e, je tu začleněn odkaz na směrnici z roku 2002 a k návrhu doporučení je přiloženo oficiální prohlášení komise. E, pokud jde o informace pro občany, tak příslušné úřady mají zajistit, aby e, informace o provozování těchto omezení byly dostupné zdarma a aby byly snadno dostupné lidem, kteří žijí v okolí letišť a to prostřednictvím místních orgánů pokud jde o právo přeskumu, tak ještě před zavedením provozního omezení příslušné úřady budou muset informovat ostatní členské státy, komisi a zainteresované strany. Komise může do tří měsíců zrevidovat tento proces, pokud má pocit, že tento proces neplní pravidla. Může zaslat oznámení příslušnému úřadu, eh, úřad mu se musí zabývat eh, tímto eh, oznámením a sdělit komisi své úmysly před zavedením toho opatření. Místní orgány nicméně nejsou nijak vázány návrhem komise, pokud jde o zavádění eh, hlukových omezení jako je například zákaz nočního provozu. E, tento kompromis e, je výsledkem e, cíle Evropského parlamentu, kterým je co nejvyšší míra subsidiarity. Vzhledem k úspěchu vyjednávání s radou zpravodaj doporučuje výboru, aby schválil text v nezměněném znění. Rád by také zdůraznil, že chceme-li dodržovat dohodu, tak jakékoliv případné pozměňovací návrhy by měly být zamítnuty. E, to tolik tedy pan e, Leichtfried. Pokud chcete promluvit, prosím, dejte nějaké znamení. Nejprve e, Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Jergovi, který tu dnes není. Myslím si, že odvedl vynikající práci a domnívám se, že diskuze, které probíhaly s radou i dalšími stranami, byly velice konstruktivní podstatě si myslím, že jsme dospěli ke správným závěrům. Je důležité, že dodržujeme ten vyvážený přístup a mezinárodní dohody, které dodržovat musíme. V podstatě už to tak nyní je v celé Evropě a i nadále tyto dohody dodržovat budeme. Nicméně pro nás jsou klíčové body, myslím, pro nás jakožto ECR i Spojené království, je ta otázka subsidiarity protože naše letiště i naši politici, kteří se zapojují do diskuzí, eh, se velice zajímají o toto téma a já si myslím, že jsme pracovali velmi dobře, už celá desetiletí ta dohoda je eh, velice dobrá. Máme velice plodný letecký průmysl, který je značným přínosem pro naši ekonomiku, eh, včetně celého dodávkového řetězce, takže se domnívám, že jde o správnou cestu vpřed. Eh, také souhlasím s tím, že není potřeba žádných pozměňovacích návrhů. Myslím si, že členské státy mohou pracovat s tím, co už teď máme a pokud nastanou nějaké problémy na nižších úrovních, tak se to vždycky může vrátit k nám, ale obecně si myslím, že ta dohoda je velice dobrá. Takže ještě jednou děkuji zpravodaji Leichtfriedovi. Dobře, eh, Eva Lichtenberger. Já iš, uh... Eh, Chtěla jsem pouze ještě jednou říct jednu věc. Kolega Fried skutečně pracoval velice dobrým způsobem, vyjednával dobrým způsobem, ten výsledek je respektovat, respektabilní a také respektovaný, protože veškeré ty předpoklady pro eh, snižování hluku a otázka subsidiarity, to v tomto případě vůbec není žádný samoušel. Nýbrž v tomto případě se jedná to o věc, která svou povahou je důležitá, totiž je třeba zaprvé přihlížet k lokálním podmínkám, co je směr větru, blízkost sídlišť, dále reflektující svahy hor a tak dále. Všechny tyto věci jsou důležité a proto subsidiarita je zde zcela na místě. Jasně, tak to salamonské, to šalamonské řešení, které jsme našli, které jsme našli v souvislosti s komisí, tak to podle mého názoru je naprosto v pořádku. Přesto mám jeden problém, a to i nadále. Ten balon, ten vyvážený přístup, ano, a já vím, že to jsou mezinárodní smlouvy, ale také v případě mezinárodních smluv je umožněno kritizovat přece. A balance approach je podle mě naprosto problematický přístup. Je to naprosto problematická zásada, a pokud se to rozšíří také na další oblasti, tak v takovém případě ochrana zdraví bude možná pouze tam, kde je levná. A to bude představovat obrovský problém, před kterým budeme stát, protože jestliže tento princip, tak říkajíc, bude integrován a rozšíří se do ostatních oblastí, pak v takovém případě ochrana zdraví se stane pouze něčím, co musí být levné, a když to nebude dost laciné, pak v takovém případě se to tedy dělat a zařizovat, ne, zajišťovat nebude. A to je právě problém tohoto vyváženého přístupu. Na to jsem chtěl ještě jednou poukázat, protože v budoucnu, a to si dovolím skutečně prorokovat, bohužel, bohužel budeme mít obrovské problémy v nejrůznějších oblastech ochrany zdraví v souvislosti se zatížením dopravou a tak dále. Varuje před tím, zdraví se tím pádem stane čímsi méně ceným. Děkuji. OK, commission. Dobře, komise. Velice stručně děkuji, pane předsedo. Ne, omlouvám se, přerušuje předseda. Já vím, že v, tom, v této místnosti eh, je to poměrně těžké udržovat si přehled. Komise dostane slovo na konci. Nyní slo, má slovo paní Meissner. Dobře, mohu to taky říci. Ano, skutečně je to důležité v těch otázkách ochrany před hluchem na letištích chránit před, chránit zdraví. Ale musím vám trošku, paní Lichtenberger, eh, odporovat, protože ten výsledek, kterého jsme dosáhli, to skutečně respektuje a pro nás to bylo jako pro parlament důležitá věc. Ano, samozřejmě, vždy existuje nebezpečí, pokud používáme vyváženého přístupu, že je možné něco zanedbat, ale tak, jak projít na, tak, jak ten výsledek, kterého jsme dosáhli, tak ten takovou tu interpretaci nepřipouští, protože všechny věci, které, byly, které bylo třeba zohlednit, tak také zohledněny byly. A to včetně lékařských předpisů a poznatků protože já bych byla nerada, že jsme kdyby tady vznikl dojem, že jsme přijali zákon, který škodí zdraví, protože tak tomu opravdu není. Okay, anybody else want to speak? Ještě někdo další? Matěje? So, um, unser eh, Náš stínový zpravodaj, pan kolega Gerlich, bohužel také dnes nemůže být s námi, ale sdělil, nám, sdělil nám, že samozřejmě, že souhlasí s tím výsledkem, a to především z toho hlediska, které je pro nás důležité, totiž jaké, jak, jak probíhalo jednání s komisí a to, že komise byla také připravena ke kormisu. Je mi velice líto, že z toho celého balíku, o který jsme tak usilovali, ten letecký balík zůstal pouze jako balík ohluku, ale ty další věci, které jim... Ale doufám, že ty další věci také budou předmětem debaty v radě. Ale co se týče toho vyváženého přístupu, tak bych chtěl podpořit to, co řekla právě kolegyně Gezine. Uvedu příklad ze svého regionu. V prostoru Litychu máme přibližně 140 milionů, invest, 40 milionů investovaných na ochranu před hlukem. A je to pro mě příklad, který je velice dobrý, který spojuje ekologii, hospodářství a zdraví lidí a komplexně se tím zabývá. A to tento náš předpis nevylučuje přímo naopak. A to bych chtěl taky ještě jednou zdůraznit. V, omno, v mnoha regionech Evropy tento návrh byl interpretován takovým způsobem, že je možné chránit před hluchem a bude to možné také v budoucnosti. A já se domnívám, že to je mistrově třeba zdůraznit. To znamená, neměli bychom tady zprostředkovávat dojem, že jsme se příliš málo starali o zdraví a že ekonomika by měla prioritu před zdravím. Protože tomu tak není, nebylo a také nebude. A protože my víme, co se týče hluku na le- v oblasti letišť, tak to je velice, citlivý, velice citlivá oblast a v, minuli, v minulosti bylo dosaženo velkého úspěchu. Ale také Jde o to, aby to bylo možné provádět také v budoucnu. To je věc, kterou jsem tedy chtěl ještě jednou zdůraznit a rád jsem uvedl příklad ze svého regionu, který je velmi pozitivní. Děkuji. OK. Dobře, tak nyní komise. Děkuji, pane předsedo. Přesně tak, jak jste už říkali, pan Lightfried na nás poměrně tvrdě tlačil a v několika bodech, které jste tu zmiňoval, jsme museli ustoupit, zejména pokud jde o právo přeskumu aktiv přenesené pravomoci a jisté typy letadel. Tam jsme nedosáhli e, takových výsledků, jak jsme doufali. Nicméně se domníváme, že nová pravidla podle nového nařízení budou harmonizovat různé kroky rozhodovacího procesu, budou využívat osvědčené postupy, které vznikly na základě stávající směrnice, a to zejména osvědčené postupy e, pro sběr informací nutných pro e, kvalifikované rozhodování, zejména jde tedy o vědecká data a metody a také jde o osvědčené postupy při konzultaci e, se všemi zainteresovanými stranami. E, myslíme si tedy, že toto nařízení bude představovat zlepšení e, současné směrnice a umožní lidem rozhodovat o omezeních hluku na místní úrovni a tato omezení budou vnímána jakožto nákladově úsporná řešení na snížení dopadu hluku což na, bude plnit zdravotnické cíle rozhodované také na místní úrovni. Takže půjde o místní proces, harmonizovaný proces v zájmu zainteresovaných stran. Ta rozhodnutí zůstanou na místní úrovni, takže e, celkem za to jde určitě o zlepšení a my vyzýváme tento výbor i parlament, aby ho podpořili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 3. dubna v 5 hodin v 17.00 a hlasovat se bude v našem výboru 10. dubna. Takže děkuji a dalším bodem je prezentace e, tematické sekce ohledně e, dopadu biopaliv na různé dopravní prostředky. Máme tady paní Morely ze Společného výzkumného centra, která nám představí e, předběžnou verzi této studie. Paní Morali, máte slovo. Okay. Thank you. Good Děkuji mnohokrát, dobré dopoledne všem. Chtěla bych poděkovat za příležitost, abych eh, vás informovala o předběžných výsledcích této zprávy, kterou jsme právě předložili výboru. Jedná se o dopad biopaliv na různé způsoby dopravy eh, v roce 2013. Tato studie je velice komplexní, hovoří o stávající situaci biopaliv, o palivech druhé generace a hovoří o všech aspektech, které se týkají biopaliv, je jednak z hlediska bezpečnosti dodávek, úspor, dopadu na životní prostředí, pracovních míst, dopad na změnu využití půdy, na možné druhy eh, plodin, také co se týče účinnosti ve srovnání s emisemi různých typů vozidel. Takže také hovoříme o výkonnosti z hlediska ekonomického, z hlediska dopadu na klimatické změny. To vše může být v budoucnosti zlepšeno. Dnes se zaměřím pouze na několik aspektů, které jsou řešeny toto studií. Myslím si, že to bude to nejdůležitější, ale pochopitelně dnes ráno bychom vás chtěli informovat o důležitých bodech. Jednak bezpečnost dodávek, to je jeden z pilířů evropské politiky, která se týká biopaliv. Zcela jistě biopaliva přispívají k diversifikaci paliv eh, pro dopravu. Chtěli bychom takto nahradit eh, benzín i naftu. V roce 2011 eh, přibližně 5,1 osob řídilo vozidla pomocí biopaliv, nicméně musíme vzít v úvahu skutečnost, že část byla dovezena například bionafta, protože poptávka po bionaftě v Evropě je mnohem vyšší než produkční kapacity, takže dovážíme bionaftu, e, vyvážíme nicméně určité množství etanolu a také máme důležité krmivo pro zvířata, právě z těchto plodin. Máme cíle do roku 2020, nové prognózy a měli bychom ušetřit 10 miliard litrů eh, nafty a 20 miliard, pardon, 10 miliard benzínu a 20 miliard nafty. Co je další důležitý pilíř dané politiky? Biopilava mohou být eh, velice pozitivní dopad na zaměstnanost, především na místní úrovni a také na venkovské oblasti, má to dopad na rafinérie, na průmysl, zvyšujeme kapacity vyrábění biopaliv. Nicméně musíme vzít v úvahu také opačnou skutečnost, to znamená, že se zvyšují daně, například z dotací a nebo ceny za hydropaliva v kontextu biopaliv. A Pochopitelně to vše je velice důležité, musíme to vzít v potaz a potom celkový výsledek je neutrální, ale pochopitelně musíme brát v potaz dlouhodobé dopady, například zvýšení daní, dopad na zaměstnanost, takže to není zas tak překvapivé právě i v oblasti biopaliv. Takže pozitivní dopad může být eh, snížen právě tímto zvýšením daní. Co se týče nákladů na tuto politiku, jednak tady máme náklady spojené s dotacemi, biopaliva jsou dotována v rámci Evropské unie a cena těchto dotací v roce 2011 by měla být 7 až 8,4 miliard euro, což je eh, přibližně 17 eh, až 18 euro na osobu. Máme jednak vysoké náklady na výrobu, to znamená, biopaliva jsou eh, dražší na výrobu než pevná paliva, což znamená, že výrobní cena představuje asi 67 ceny biopaliv oproti pevným palivům a ta vyšší cena je způsobená eh, například náklady spojené s eh, administrativou anebo zájemným mísením, ale je to většinou v té oblasti výroby je možné významně snížit nákladní výroby, eh, nákladní eh, výrobní náklady a v podstatě ty náklady na výrobu by měly být stejné jako v případě výroby běžných eh, paliv. Čili nyní je, jaký dopad to má na zemědělství. Zcela jistě v první případě musíme hovořit o bionaftě. Bionafta zvýšila poptávku po rostlinném oleji v Evropské unii a více než polovina této zvýšené poptávky je pokryta dovozem. Dovážíme především palmový olej a to má ohromný dopad na emise CO2, protože palmový olej, a o tom se zmíním později, se často pěstuje v Malajzii, v Indonésii, na rašeliništích. A rašelina má ohromný dopad na emise CO2, protože dochází e, k odvodnění. Takže má to dopad na emise CO2 právě kvůli dovozům palmového oleje. Nicméně používáme velice malé množství palmového oleje na výrobu bionafty. Většinou chceme nahradit jiné typy Ehm, olejů, například eh, olej z řepkového semene, což má potom nepřímý dopad. Co se týče etanolu, zde je těžší vidět nárůst poptávky v rámci Evropy v kontextu globálního trhu. Je to dáno tím, že trh s obilovinami je mnohem větší než trh s etanolem v rámci Evropské unie a také je to mnohem větší eh, než trh s rostlinným olejem. Takže abychom vyváželi jednotlivé efekty, především co se týče cen obilovin, používají se různé modely a někdy modely se velice liší ve svém přístupu právě z toho důvodu, že etanolový trh v Evropě je relativně malý. Takže trh je malý, protože v Evropě používáme mnohem méně etanolu než bionafty, takže ten dopad je mnohem nižší. Nicméně je to věc, která jasně poukazuje na to, jakým způsobem se vyvíjejí ceny, jaký to má dopad na ceny. Tady vidíte eh, ceny přizpůsobené inflaci v případě jednotlivých typů olejů, jednak řepkového oleje, ze soji, palmy a z nafty. Tady vidíte vývoj od roku 1980 eh, až do letošního roku. Co je patrné z těchto čísel, od roku 1980 eh, až do roku 2005, což je ta modrá křivka, ceny obilovin vůbec se nekorelovaly s cenou ropy. A ceny také klesaly v tom období 1980 až 2005. Rok 2005 byl rokem, kdy se objevila biopaliva. Vidíte, že tato tendence je opačná, to znamená, je tady tendence spíše zvyšovat ceny v případě krmiv a je tady silná korelace mezi ropou. Takže vidíme korelaci po nástupu biopaliv na trh, co se týče ropy a e, krmiv. Zde vidíte další porovnání. Vidíte, že po roce 2005, když to srovnáváme s cenou ropy, tak tady dochází k opačným tendencím oproti těm, které byly patrné do roku 2005. Co se týče snížení skleníkových plynů, to je velká diskuse, která probíhá v posledních eh, několik let, také v kontextu eh, změny využití půdy. Co můžeme říci? Můžeme ušetřit eh, CO2, pokud budeme v potaz emise kultivace, dopravy a tak dále. Takže jsme došli odhadům, že roku 2011 24 tisíc tun CO2 bylo získáno jednak z biopalivy, z bionafty než etanolu, protože v Evropě používám mnohem více bionaftu než etanol. Nicméně, pokud do této kalkulace propočteme emise eh, spojené s nepřímým využitím půdy, takzvaný ILUC, tak především v případě bionafty nemáme žádné úspory v oblasti uniku skleníkových plynů, takže je tady velký potenciál snížit tyto emise a vysvětlím, jak to můžeme zajistit právě využitím biopalev. Nyní bych ráda ukázala čísla, o kterých jsem hovořila, takže vidíte ty světlomodré sloupce, to je eh, přímý cyklus eh, z výroby eh, biopaliv. Eh, máme tady například pšenici, etanol, kukuřici a toto číslo je v podstatě procento úspory oproti tuhým palivům, která jsou takto nahrazena. Hovořím především o bionaftě. Když vidíme například cukrovou řepu, cukrovou třtinu, tak dochází k velkým úsporám. Vidíte, že ty úspory jsou nižší v případě pšenice a e, kukuřice. Potom máme slámu, což je biopalivo druhé generace. Tady máme větší úspory, co se týče skleníkových plynů, ale musíme brát v potaz e, iLook, to znamená nepřímé využití půdy. Především v případě biopaliv máme zvýšené emise, takže ten vývoj je negativní, to znamená, že nepřímé využití půdy je vysoké. Nicméně jsem říkala, že existuje stále potenciál po snížení skleníkových plynů. Co můžeme učinit? Můžeme například snížit cyklus těchto emisí, pokud budeme používat vedlejší produkty. Například pro výrobu elektřiny, tepla. Pokud eh, vyrábíme biopaliva už pšenice, kukuřice, čehokoliv jiného, tak máme různé vedlejší produkty. A tyto produkty můžeme spalovat a využít eh, takto vzniklé teplo. Nicméně v tomto případě musíme vzít také v úvahu to, že vedlejší produkty se většinou používají i v jiných oblastech, jako krmivo, eh, takže snižujeme potřebu využití krmiv eh, a musíme maximálně využít tyto vedlejší produkty. Také jsem zmínila efekt pěstování na rašelině, to znamená, že emise skleníkových plynů mohou být významně sníženy, pokud bychom mohli předcházet tomu, že palmy budou pěstovány na rašeliništích, anebo při nejmenším, pokud bychom zamezili odvodňování eh, rašeliniště, kde se pěstují tyto palmy. Takže to má dopad na iLook a potom to vede také eh, k dopadům na snížení skleníkových plynů. Také pokud máme opuštěnou půdu, pokud eh, využíváme náležité přebytky, tak to může vést eh, k významnému snížení emisí z iLooku. Co se týče nákladů spojených s úsporami CO2 nebo snížením CO2, můžeme říci, že CO2 emise i skleníkové plyny, jejich snížení, to je vždy velice nákladné, například pokud to porovnáme s jinými metodami, nicméně je důležité, abychom to zajistili i v oblasti dopravy. Když vycházíme eh, z dat, například emisí CO2, tak eh, jsme měli určité propočty dříve a také v kontextu eh, výroby biopaliv, takže jsme propočetli určité úspory, jak vidíte zde. Opět, pokud vezmeme v potaz jiné využití půdy, cena podstatě je velice vysoká, pokud se podíváme na nové užití půdy. Podíváme se na biopaliva druhé generace, už budu za chvilku končit. Myslím si, že je důležité také uvědomit si jednotlivé fáze paliv eh, druhé generace. Pochopitelně chceme snížit skleníkové plyny, ale je důležité, abychom vzali v úvahu všechny ekologické i ekonomické dopady abychom měli komplexní vyhodnocení skutečné situace pro využití paliv druhé generace. Například hodně spoleháme a budeme spolehat na využití lesní energie, ale musíme vzít v potaz také skutečnost uhlíkové neutrality v oblasti bioenergie. To není platné pro všechny oblasti, pro oblast krmiv. Například pokud chceme použijte, dejme tomu, určité větve eh, nebo výhonky stromů, tak to není jisté. Pokud budeme využívat eh, různé přebytky eh, nebo odpad, tak není také jisté, zda budeme náležitě řešit situaci. Využití slámy, tady velice často se hovoří o nulových hodnotách, je to sice malá hodnota nicméně musí být eh, za to také v úvahu. Ale když se podíváme na eh, dopady eh, využití odpadu, protože to bude velká otázka právě při využití biopaliv druhého, druhé generace, musíme vzít v potaz také, jak paliva využíváme v této době. Musíme si stanovit určité základní hodnoty, to znamená stávající využití materiálu v tuto dobu, potom musíme brát v potaz eh, dopad eh, například odstranění. Když například odstraníte slámu z půdy, tak eh, musíme vzít v úvahu také dopady na danou půdu, protože tato půda například zachytávala také uhlík, ale tento účinek zrušíme. Také některé látky, například krmiva, převážíme. Pokud změníme stávající využití na biopaliva, jaké jsou opět dopady? Opět eh, musíme brát eh, v potaz všechny tři dopady najednou. To znamená, že eh, biopaliva druhé generace mohou zajistit velké úspory CO2. Především co se týče aerobního vyhnívání energetických plodin. Tady máme určité technologické aspekty, které musíme také zvážit. Například zabránění emisí eh, metanu, co se týče vyhnívání, pokud necháme na půdě, dejme tomu, hnůj a tak podobně. Jsou to nicméně velice slibná krmiva, co se týče využití, nicméně v některých případech je to ještě velice drahé. Co se týče pokroku, eh, bohužel je pomalejší, než se očekávalo. Je to dáno především vysokými náklady. Ta technologie sice funguje, ale musíme snížit náklady na výrobu. Musíme najít způsob, jak eh, najít levnější krmiva, jak eh, zlepšit notové postupy. Na základě odhadů Mezinárodní agentury pro energetiku můžeme srovnat náklady ehm, biopaliv první generace mezi lety 2026 a 2050. Máme tady scénáře vysokých nákladů, nízkých nákladů, také máme například biopaliva třetí generace z řas, ale v tuto chvíli je to ještě předčasné. V tuto chvíli se to nachází pouze ve fázi výzkumu a rozvoje. Ekonomické subjekty chtějí především stabilní politiku, stabilní rámec a jasné stimuly pro další rozvoj biopaliv druhé generace. Nyní se dostávám ke svým závěrům. Zaznamenali jsme, že biopaliva jsou jednou z několika alternativ, jak snížit emise CO2. Je to pochopitelně obtížný úkol, ale je to jedno z mála možností. Je to ovšem velice nákladné a je to velice nákladný způsob, jak snižovat eh, skleníkové plyny oproti jiným využitím. To znamená, že v celé řadě případů je mnohem snažší a levnější eh, snižovat eh, skleníkové plyny, když spálíme krmiva, abychom vyráběli teplo, energii, aniž bychom to přeměňovali na tekutá paliva. Veškerá diskuse během posledních let, ekologické obavy, co se týče biopaliv první generace prokázali, že existuje jasná potřeba zlepšit biopaliva a to je směr, který je navrhuje komise ve svých politikách. Zcela jistě musíme zajistit další výzkum, rozvoj, protože my musíme brát v potaz veškeré dopady využití a výroby biopaliv druhé generace, to znamená z různého odpadu. Ale musíme se zaměřit na tuto oblast, protože to má dopad také na obchod, na hospodářskou soutěž jednotlivých sektorů. Opět veškeré efekty musíme vzít v úvahu. Co se týče ekonomické proveditelnosti biopaliv druhé generace, jak už jsem říkala dříve, je zapotřebí, abychom měli přístup eh, k levným zdrojům krmiv a musíme velice radikálně zlepšit technologii. Máme několik eh, finančních programů, které probíhají v Evropě. Zde mám několik příkladů těch největších eh, programů, například nr e 300 nebo H2020, což financuje především oblast výzkumu v oblasti bioenergií a také Horizon 2020. Eh, tyto programy zcela jistě pomohou přechodu na biopaliva další generace. Také máme integrovanou cestovní mapu, která je velice dobře zajištěna, takže tam chceme zajistit vývoj biopaliv druhé a třetí generace. Chtěla bych moc poděkovat za pozornost a těšíme se na vaše příspěvky z vašeho výboru k této zprávě, abychom mohli tuto práci dokončit. Takže, jak jsem říkala, jedná se stále ještě o návrh, takže čekáme na zpětnou vazbu z vašeho výboru. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Takže přihlásil se pan Groš, paní Meissner a paní Lichtenberger. Ještě někdo chce promluvit? Prosím, přihlašte se. Takže pan Groš. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci této studie. Samozřejmě musím naprosto jasně říci, že potřebujeme trochu času na to, abychom všechny ty informace a detaily strávili. Ale chtěl bych poukázat na to, a nyní se vracím k tomu, co jsme viděli minulý týden. Měli jsme příležitost v minulém týdnu na Porto Santo se podívat zblí, blíže na třetí generaci biopaliv s těmi mikrořasami. A tady bych chtěl říci, že tento projekt podle mého názoru zaslouží obrovskou pozornost pro budoucnost, protože už se nachází za první fází výzkumu a už ukazuje první výsledky. A když si uvědomíme, že veškeré, veškerý ten únik CO2 z výroby proudu by byl pojímán touto kulturou a dělal by se, vznikal by z toho dobrý kyslík. A nakonec bychom ještě měli také navíc produkt, který bude naprosto stoprocentně kvalitní, přírodní a bude odpovídat kvalitě nafty, tak v takovém případě máme postup, který může, odstra- může dát odpověď na celou řadu obav, které v této souvislosti existují protože se jedná naprosto přírodní fenomén v přírodě, za druhé nezaťužuje plošně přírodu a za třetí velice rychle dochá, se stává efektivním. A proto jsem se chtěl pouze stručně zeptat. Vy jste na konci své prezentace se zmínila o takzvané třetí generace. Jak vy osobně, nebo ti, kteří se zabývali touto studií, jak vy se díváte na tyto možnosti? V každém případě já bych především v oblasti výzkumu, ale také v dalším pokračování v mnoha oblastech se domníval, že toto je naprosto zajímavá věc protože je to věc, která má své výhody v oblasti námořní, ale nejen. Proto znamená, nemusí to být pouze teplo, nemusí to být pouze slunce, protože tady už existují dobré alternativy v oblasti geotermie, pro další vedení těchto biořas. Tedy v každém případě je to velice zajímavá cesta, která podle mého názoru by měla být nadále sledována pro budoucnost. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Ano, děkuji vám. Já bych chtěl také srdečně poděkovat za tuto studii. Domnívám se, že je to skutečně naprosto vzrušující téma. My jsme se nedohodli, ale podobně jako pan Groš bych chtěl se zabývat právě tou otázkou řád třetí generace, protože veškeré pokusy na snižování skleníkových plynů a CO2 ve v nejrůznějších oblastech, nejenom v dopravě, byly oblasti experimentální a ukázaly také celou řadu negativ. To znamená, my víme, že ne ve všech oblastech je, jsou bio paliva trvale udržitelná. A i u nás je to otázka konkurence mezi pěstováním potravin a mezi pěstováním energií. A tady jsme viděli, že je to obrovský problém a že je třeba trošku se vrátit zpátky. Ale už přes, před dvěma lety jsem viděla v Airbusu, eh, v Airbusu prezentaci o letadle budoucnosti a tam právě říkal, že to bude letadlo, které bude létat na řasy. Působilo to velice ekologicky šetrně, protože ty řasy jsou v akvakulturách produkovány. Musí to, může to být nejenom offshore, nejbrž také onshore, to znamená také na zemi. To znamená, znamenalo by to odebrat zase kus pevniny. A informace, které jsem měla, tak informace, které jsem měla, mě vedly k tomu, jak, že bychom v tom měli pokračovat. A naše otá- moje otázka tedy je, jak dlouho to ještě bude trvat, než se budeme moci dostat do oblasti aplikační a využívat to. A otázka, dostaneme tuto studii, bylo, bude možné získat tuto informaci a bude možné z této studie už také vyvozovat určité konsekvence pro evropskou politiku? Paní Lichtenberger, děkuji vám. Já se domnívám, že ta studie, a děkuji vám velice za ní, myslím, že je velice důležitá, má ústřední význam pro naši debatu, kde a kterým směrem je možné snižovat emise CO2 a skleníkové plyny. Ano, protože ta současnost je skutečně velice zlá. V současné době je to tak, že velkou oblast z tohoto info, že importujeme tyto věci a to není ve smyslu, a to, ne, to neodpovídá smyslu našeho snažení, protože nakonec všechno se to zatím děje na úkor deštních, deštních pralesů a to přece není správné vedle konkurence s potravinami to kácení v oblasti v dešťových pralesích je také obrovský problém. Já jsem byla před několika lety na jedné akci, která se zabývala otázkami biodýzlu a seděl tam eh, představitel Petroprasu, tedy brazilské společnosti, která se zabývá výrobou těchto paliv a ten řekl, vy z toho děláte nějaký velký problém, že je třeba produkovat tolik biopaliv. Řekněte mi, kolik potřebujete a my to pro vás uděláme. To mi tehdy řekl. A my víme, že v těchto oblastech lesů to vždy jde na úkor deštných lesů a v takovém případě víme, že to nejde dál. Musíme tomu zabránit a musíme tedy hledat strategii, abychom opět nežili na úkor něčeho, co potřebujeme, totiž zachování dešných pralesů. A moje otázka tedy zní, existují zde určité debaty týkající se kritérií pro importy, respektive něco v tomto smyslu a v tomto směru, protože to je přece jenom vývoj, který vyvolává také velké obavy. Další otázka. Zajímalo by mě, jak velký je vlastně podíl second generation biofuels v současné době na celkové spotřebě, protože jestli se řekne, že 50% se více méně importuje a z toho větší část se je z produkce z palmového oleje, tak s tím máme problém, protože podle mého názoru je to věc naprosto evidentní. A mě by tedy zajímalo, jak, jaká jsou tady, jaké jsou tady skutečné údaje. Nejedná se pouze o tržní cenu, protože to je u té druhé a třetí generace poměrně vysoká. A stejně tak import konvenčních paliv také hraje větší roli z hlediska nákladů na dopravu. Tak otázka je, zda se to vyplatí. Ale je to problematika tržní ceny nakonec. A poté, co doš, docha, ta ztráta ta e, ztráta biomasy v dnešních pralesích není monetizována, tak s tím máme problém. A tedy proto, bych se, proto by mě zajímalo, jaký je podíl v současné době, jaký je podíl těch second generation, tedy biopaliv druhé generace, která mají vyšší efektivitu, respektive e, nedomníváte se, že to že ty, ho, ho, že ty odhady pro budoucnosti jsou příliš optimistické, mám na mysli ty perspektivy do roku 2050. A existuje něco jako výpočet externích nákladů na tuto produkci. A co by mě ještě zajímalo jako třetí věc, tak to je, jak to celé je diferencováno geograficky. Kolik se produkuje v Evropě, kolik se produkuje na eh, úhodových plochách, kolik je, kolik se produkuje z odpadu. To jsou věci, které bychom vlastně měli mít v hlavě, tyto informace. A kolik se produkuje v těch lesních oblastech, protože to je důležitý údaj také pro budoucí subvenční mechanismy, nad kterými musíme velice intenzivně popřemýšlet. Děkuji. Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že e, celá řada bodů, která nám působí starosti, už tady zazněla a zejména tady jde o e, ty e, obiloviny. Já nebudu opakovat, co už tady padlo, ale chtěla bych se zeptat Zda plánujete po dokončení této zprávy analyzovat dopad eh, různých politik eh, jednotlivých členských států? protože než vyvodíme nějaké závěry, tak vy jste tu řekla jednu důležitou věc a e, sice, že e, zainteresované strany žádají stabilní politický rámec, aby mohli vyvíjet biopaliva druhé generace. A e, já si umím představit, že to též bude platit i pro biopaliva třetí generace v sektoru dopravy i dalších sektorů v Evropské unii. Tady jde podle mě o klíčový problém, jaký dopad to bude mít a jaký bude dopad v jednotlivých členských státech, kde platí jednotlivé eh, různé legislativy. Zmínili jste také to, že potřebujete eh, více výzkumu. Samozřejmě, aby mohlo docházet k vývoji, tak eh, jsou potřeba výzkumné programy, jako jsou eh, programy Horizontu 2020, ale eh, na základě těch informací, které už máte, co byste řekli, jakým směrem se má tento výzkum pustit? Měly by členské státy provádět výzkum sami o sobě? a nebo by k němu mělo docházet na evropské úrovni, abychom měli evropskou harmonizovanou politiku, e, která by lépe řešila e, všechny problémy, které jste tu nadnesli, e, jako je dopad na pracovní místa, na zemědělství, na emise CO2 a tak dále. Jak tedy si myslíte, že bychom měli toto řešit? protože eh, jednou ze současných obtíží eh, je také to, že se vypracovává celá řada studií, ale když členské státy jednají každý jinak v rámci své politiky, tak nejen neřeší ten problém, ale naopak vytvářejí asymetrie na evropské úrovni, alespoň podle mého názoru. Eh, což znamená, že nebudeme v mezinárodním ohledu žádným referenčním bodem, pokud jde o vývoj biopaliv třetí generace. Takže, abych to nějak uzavřela, jak budou členské státy aplikovat tuto směrnici a jaký bude dopad různých právních rámců v jednotlivých členských státech. Děkuji, pan Benjen. Děkuji. Je to velmi zajímavá debata. Já si myslím, že jedna věc je tady nesporná a sice, že pěstování jakékoliv eh, plodiny, eh, která slouží pro vznik biomasy, je eh, poměrně drahá. Já jakožto pěstitel biomasy vím, že to stojí nejméně 70-80 euro za tunu. Ale myslím si, že tekutá paliva jsou tou nejobtížnější oblastí, eh, pro kterou se nejhůře hledá řešení, které by bylo udržitelné. Protože ať děláme cokoliv, tak eh, například před eh, deseti lety se používala pouze tekutá paliva, protože nebylo nic jiného. Tady je nejtěžší najít nějakou udržitelnou náhradu. A k těm několika bodům, které tu zazněly, bych chtěl říci, že ty e, náklady, zejména na bioetanol z pšenice, jsou extrémně vysoké. A e, já se účastním v Spojeném království určitého výzkumu a tam zjišťujeme, že e, náklady na uhlíkové úspory z bioetanolu z cukrové řepy a z pšenice jsou velice srovnatelné neliší se ani o řád desítek. Takže tady jde o to, jakou používáte metodologii. Například u bioetanolu, eh, tam, tam je vysoký obsah bílkovin, tam se vlastně koncentruje krmivo, takže vlastně produkujete velice koncentrované bílkoviny, což nám ušetří dovoz soji z brazilských deštných pralesů. Takže pokud zahrneme všechny tyto faktory, tak ta úspora uhlíku z pšenice je vyšší a tím získáte mnohem lepší výsledky. Také ten výzkum, který provádíme, e, zkoumá oxidy dusíku a jejich emise a tady vstupují do hry e, výnosy e, plodin a samozřejmě, když je výnos mnohem vyšší, tak jsou potom mnohem nižší ty faktory emisí. A my zjišťujeme v našem výzkupu, že i v těch nejhorších scénářích ty požadavky E IPCC jsou eh, desetkrát větší, než co produkujeme v oblasti oxidu dusíku. My například můžeme pouze na úrovni managementu redukovat ty emise. My víme, co způsobuje emise oxidu dusíku, takže můžeme nasadit určité omezující strategie, eh, které tu úroveň eh, dusíkových emis budou snižovat. A zase tím, že, tím, s tím, že snížíme uhlíkovou stopu eh, pěstování plodin, zvýšíme tu udržitelnost. Takže je tu celá řada možností, která by značně zlepšila tato čísla. Nicméně tady řešíme jaksi pouze přímočaré náklady eh, pěstování biomasy. Tady eh, by, možná by bylo potřeba, abych, abychom to přeložili i do angličtiny, protože mě to znělo velice technicky. Takže nicméně Filipe, děkuji ti a věřím ti. Eh, pan Sarvama. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím velice stručně a doufám, že k věci. Já bych chtěl pouze říci, že doufám, že se nám podaří zajistit to, abychom nenakládali se všemi eh, biopalivy jakožto se stejně neudržitelnými, eh, protože eh, já to vidím poměrně optimisticky, tu situaci, na rozdíl od některých mých předřečníků. Například jedním z globálních lídrů je společnost, která už nyní říká, že předvídá naprosté, naprostý ústup od produkce palmového oleje za příštích deset let, čili do roku 2025, dejme tomu. A přitom tato společnost i další e, globální koncerny mají k dispozici nejnovější technologie e, biopaliv třetí generace, což je situace poměrně slibná. Takže podle mě se musíme soustředit na celkové snižování eh, emisí CO2 abychom měli tedy doslova udržitelný eh, globální přehled o nejnovějších technologiích, které se vyvíjejí velice rychle a eh, brzy už je budeme mít k dispozici. Je to opravdu otázka pěti, deseti, maximálně patnácti let a ocitneme se v úplně jiném světě. A co tito vývojáři potřebují, to je předvídatelná a stabilní legislativa, která by sloužila jako pobídka k tomu, abychom byli schopni využívat ty nejmodernější technologie. A pokud jde o ty další aspekty, tak já bych chtěl dodat například využívání lesů. Já vím, že energetickou potřebu Evropy eh, ne vyřešíme eh, za pomoci lesů Finska, Švédska a několika dalších zemí. Eh, nicméně například v zemi, kterou eh, já znám nejlépe, snižujeme roční růst o 70%, což znamená, že 30% přijde naprosto na zmar. A pokud eh, vymyslíme eh, něco, o čem tady už eh, velice dlouho hovoříme, co, což je tedy udržitel, kritéria udržitelnosti pro biomasu, tak tak tu máme možnost nového využití lesů, jinak to plítvání neustále poroste. My eh, potřebujeme jednat eh, příznivě k životnímu prostředí a musíme jednat racionálně. A tady máme hodně možností, eh, které, kterých se můžeme chopit. Máme tu také celou řadu nových technologií, pokud je využívání lesa. Děkuji. Děkuji. Paní Mareli, chcete odpovědět? Děkuji za to množství otázek, které jasně ukazují, že je víte zájem o studii, kterou jsme vypracovali. Já bych nejprve odpověděla na otázku týkající se řas. Určitě vkládáme do produkce řas a biopaliv z řas velká očekávání, a to z mnoha důvodů protože tady samozřejmě to nekonkuruje využívání půdy, protože e, výnosy z produkce řas jsou velmi vysoké. V současnosti e, se dá dosáhnout vysokých výsledků a e, už existují určitá prohlášení na základě čísel od určitých výrobců, že například 45 tisíc litrů biopaliva se dá vypěstovat z jednoho hektaru pěstování řas tak to e, má celou řadu pozitiv, protože e, řasy e, produkují jak bílkoviny, tak uhlovodíky. Takže oba typy paliv se dají produkovat z řas a pak tu máme celou řadu dalších produktů, které se dají využívat jako potraviny, krmivo a tak dále. Takže opravdu řasy jsou budoucnosti nejen biopaliv, ale i celé řady dalších trhů. Probíhá celá řada výzkumných projektů, některé se dostaly dále než jiné a zatím ještě nemůžeme eh, předvídat tu ty komerční rozměry a komerční dostupnost, ale e, některé projekty jsou už e, značně pokročilé. Samozřejmě je potřeba vyřešit e, některé problémy, například podle dostupných technologií můžeme pěstovat řasy v otevřených rybnicích, což je levné, ale problém je, že může snadno docházet k té kontaminaci nějakými vnějšími vlivy, takže ta čistost řas může být poškozena tím, že se chovají na otevřené vodní ploše. Ale je to mnohem levnější než nějaké uzavřené fotobioreaktory, kde jsou vyšší výnosy a e, systém je chráněn před kontaminací vnějšími materiály nebo nějakými vnějšími typy řas. Tam se tedy dá dosáhnout mnohem vyšších výnosů a řasy jsou kvalitnější, ale stále takové reaktory jsou velice drahé. Takže tady je potřeba ještě e, dalšího výzkumu, který by hledal cesty, jak snižovat náklady na pěstování řas tímto způsobem. To je jedna z, ze současných problematik. E, pokud jde o další pozitivní stránky e, řas, tak to už také zmínil jeden z poslanců, to je Eh, skutečnost, že eh, skýtají dobré možnosti pro eh, leteckou dopravu. V letectví nemůžete využívat všechny typy biopaliva, ale pouze určitá paliva v závislosti na jejich vlastnostech a řasy jsou jednou z mála možností, o kterých se dá očekávat, že se bude dát využívat i v letectví, což je také velice pozitivní zpráva. Eh, jak už jsem říkala, tak eh, dá se těžko říct, kdy budou řasy eh, komerčně dostupné. Protože například u paliv druhé generace to bylo tak, že před několika lety jsme předvídali optimistický vývoj a tím už patrně odpovídám na některé další otázky. Dnes podíl biopaliv druhé generace je poměrně nízký, je to méně než 1%.

a ten e, politický návrh od komise e, má za cíl zvýšit tento podíl a navrhuje e, dílčí cíl 2,5 v dopravním sektoru, který mají představovat biopaliva druhé generace v roce 2020. Takže nemůžeme patrně očekávat příliš vyšší podíl biopaliv druhé generace, pokud opravdu neposkytneme velice silné pobídky. Jak jsem říkala, výrobní náklady jsou stále velice vysoké. Eh, technologie fungují, eh, biorafinerie jsou koncept, který je velice eh, pokročilý a velice slibný, protože u biorafinerií nevyrábíte pouze biopaliva, ale také celou řadu chemických výrobků, které se dají využít v jiných sektorech. Ale jde tady o to, že ta, to pěstování je velice stále nákladné. Například sláma. Sláma sama o sobě je e, velice levná, jde v podstatě o takový odpadní produkt. Ale problém je, že se musí sbírat, musí se přepravovat do rafinerie, která většinou stojí velice daleko od pole, takže nakonec náklady na slámu se vyšplhají až na 60 až 70 euro na tunu, což e, oproti původním nákladům, oproti prvotním nákladům je e, poměrně značné. Abych uvedla příklad, tak v Brazílii, kde se rafinerie staví velice blízko těm polím prakticky na těch polích, tak tam neexistují náklady na přepravu eh, například cukrové třtiny. Takže to je velice efektivní systém, protože eh, se dá využívat eh, na, dá, dá se vyrábět elektřina za velice nízkých nákladů a proto etanol z cukrové třtiny je jedním z nejlevnějších a e, jde patrně o nejpokročilejší typ biopaliva. Brazilská vláda značně dotuje e, produkci etanolu z cukrové třtiny, e, protože i když ten proces je velice efektivní, e, tak toto palivo je dražší než benzín. Takže i Brazílie poskytuje dotace, to si musíme uvědomovat. A pokud jde o podíl paliv druhé generace, ten Současný stav je takový a v budoucnu můžeme očekávat to, že vzhledem k současné situaci v diskuzích patrně dojde k rychlejšímu vývoji, protože e, teď všechny strategie se upínají tímto směrem. Takže pokud budeme e, mít stabilní rámec, tak e, to bude sloužit jako pobídka pro ekonomické subjekty, aby urychlili tento proces ale stále tu trvají určité problémy. Například náklady na enzymy jsou velice vysoké, to jsou enzymy, které jsou nutné k produkci etanolu, takže tady také zbývá ještě hodně práce. Pokud jde o dovoz, my nyní dovážíme, nebo v roce 2012 jsme dováželi asi 20 až 22 bionafty a 21, tedy v podstatě 21% v podstatě stejné procento eh, etanolu. A eh, my eh, interně produkujeme také hodně bionafty z řepky, ale na druhé straně dovážíme velká množství palmového oleje, který kompenzuje ztrátu řepky v oblasti krmiv. Takže my se soustředujeme na tyto obchodní toky a u paliv druhé generace založených na odpadu, tady je ta produkce pouze lokální, ne, nemusíme dovážet odpadky a zbytky ale v oblasti lesnictví jsou eh, důležité pelety z Severní Ameriky, to je ale zase jiný problém. Eh, přestože eh, tady nehovoříme o dopravním sektoru, pelety se využívají v podstatě pro vytápění a elektřinu, ale chci to tu také uvést, protože je to taky materiál. Tady máme ještě volné pole ke zvýšení udržitelnosti těchto pelet, protože ty se vyrábějí z, ze zbytků lesnického sektoru a je možné běžné, že v Severní Americe v některých částech eh, jihu Severní Ameriky, tedy USA, eh, pelety tvoří eh, poměrně relevantní část, pelety, které jsou vytvářeny z jiných materiálů než z odpadku, ale to už se ocitáme mimo dopravní sektor v oblasti vytápění a elektřiny. Pokud jde o ztráty biomasy v deštných pralesech, tak eh, evropský rámec eh, je, hovoří tedy velice jasně. Eh, jak směrnice o obnovitelných zdrojích, tak směrnice o kvalitě paliv jasně říká, že nemůžeme využívat biopaliva, která pocházejí z primárních lesů a z rašelinišť čímž evropská legislativa chrání tyto regiony. Problémem nejsou biopaliva e, jako taková, problémem jsou biopaliva e, vzniklá kácením deštných pralesů, kde dochází k e, změně využívání půdy což nesplňuje kritéria udržitelnosti, která jsou v evropské legislativě stanovena velice jasně, protože tady jde o nepřímý efekt. Ta nová politika, která je nyní navrhována, pokrývá i tento aspekt. Takže e, posouváme se tu směrem k situaci, kdy e, budeme redukovat tato biopaliva první generace, abychom zmírnili ten e, nepříznivý, nepřímý nápad na primární lesy a životní prostředí. Teoreticky v roce 2008, když tato, když tato politika byla navržena, tak toto už bylo zohledněno, takže už nějakou dobu chráníme eh, deštné lesy. Takže tady není důvod vytvářet nějaké napětí v této oblasti. Eh, pokud jde o eh, Lada, tak tady dochází k přeceňování skutečného, skutečné eh, plochy ležící ladem, která je k dispozici. Eh, pokud se podíváme na statistiky FAO, které jsou patrně nejspolehlivějším zdrojem data, dat, které také využíváme, tak eh, tam se považují za lada i půdy, které se využívají jako pastviny, například tedy půdy, které nejsou ve skutečnosti lady. Dále tyto statistiky považují za lada i e, pozemky, kde, nebo půda, kde se produkuje seno, e, což je například 17 půdy ve Spojených státech a podle FAO e, jde o lada. Takže velká, velký podíl těchto lad vlastně nejsou lada. Někdy jde o opuštěnou půdu, protože půda je již vytěžená, výnosy jsou tam e, velice nízké a jsou hluboko pod průměrem dané země. Takže e, u LAD je situace přílišně optimistická, e, bych řekla. A pokud jde o srovnávání nákladu pana Benjona ve Spojených království, ve Spojeném království, tak já s vámi souhlasím, ale je zapotřebí mít na paměti, e, že e, pokud jde u, o, o pšenici, tak e, vy máte velice dobré výsledky. My máme průměrnější výsledky na evropské úrovni. A tím jsem, doufám, odpověděla na většinu otázek. Eh, já bych jenom chtěl dodat, že jste se tu zmínili o eh, výzkumu a my si zcela uvědomujeme, že pokud chceme urychlit eh, nástup třetí generace, tak musíme poskytovat integrovaná řešení, která by pokryvala nejen, te, nejen ten základní výzkum, ale také podporu šíření znalostí, což je strategická iniciativa Horizontu 2020. My hledáme integrovaná řešení napříč členskými státy, která by eh, urychlovala výzkum a eh, uvedení na trh eh, těch výsledků. My si uvědomujeme, že nestačí pouze ten primární výzkum, ale potřebujeme podporovat také jeho aplikaci a jeho uvedení na, pr- na trh. Takže Další návrhy pro eh, program 2020 eh, budou se týkat i eh, této problematiky, a to i na úrovni členských států. Děkuji, říká předseda. Zdá se, že jde o velice populární téma, budící vášně. Já si to uvědomuji. Gezín, já se omlouvám, musíme se posunout dál já bych chtěla připomenout, že eh, nebyly zodpovězeny dvě mé otázky. První byla, kdo tuto studii uvidí, studii uvidí. Uvidí i rada a druhá otázka zněla, jaký to bude mít vliv na eh, další evropskou politiku. Vzhledem k tomu, že ty studie budou zveřejněny, až budou hotové, tak eh, teď tady máme jakýsi, jakýsi průběžný, eh, průběžnou verzi té zprávy a až bude zveřejněna, tak eh, to uvidí samozřejmě i rada. Je to správně? Myslím si to správně? Ano. Takže ten proces stále ještě není dokončený. My eh, ještě začlenujeme eh, komentáře ostatních generálních ředitelství eh, komise a zatím ještě vylepšujeme návrh zprávy. Takže dnes se dozvěděla Gezine to, že, že pozemky, kde se produkuje seno, jsou oficiálně kvalifikovány jako lada. Já nevím, co ještě dalšího se dá kvalifikovat jako Lada, ale takhle je to tedy ve Spojených státech. Takže teď bych se posunul dál. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a jsem si jistý, že příští výbor s radostí přijme finální verzi této zprávy. Děkuji mnohokrát. Nyní je na řadě zpráva o zavedení eh, evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS. Eh, možná si vzpomenete, že koordinátoři žádali, aby eh, žádali nějakou zprávu na toto téma od komise a pan Vink tu bohužel není, který byl koordinátorem eh, pro toto téma, takže tu eh, máme pana Ronidyho, který nám eh, řekne více o situaci v tomto projektu, který se táhne čím dál pomaleji, ale já nechci samozřejmě předjímat, co se nyní dozvíme. Každopádně máte slovo. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, v první řadě bych se chtěl omluvit, že Karel Vink se opravdu dnes nemůže zúčastnit schůze, ale zcela jistě bude k dispozici, pokud bude mít příležitost se vyslovit k těmto otázkám. Pochopitelně je pro nás velké privilegium, že můžeme hovořit o této zprávě, co se týče uplatňování systému ERTMS. Měli jste možnost v posledních měsících velice pomoci, abychom mohli vyvinout nové nástroje, abychom mohli posílit tento systém v rámci celé Evropy a abychom eh, se dostali do další fáze tohoto projektu. Také jste informovali koordinátory, to znamená, že ERTMS je jedním z horizontálních koridorů v rámci TNT, také jste nám pomohli formálně přijmout evropský plán uplatnění, kde je jasné, že tento projekt je velice prioritní. Také jste nám pomohli formálně stanovit koridory ERTMS a v tomto také koridory nákladní dopravy. A také jste nám pomohli zajistit provádění tohoto projektu. Dále jste konsolidovali také finanční pomoc, která byla uvolněna pro zavedení těchto nástrojů a také spolu s námi bojujete za to, aby Evropská agentura pro železnice měla další kompetence, aby mohla lépe prosadit uplatnění ERTMS v rámci Evropy. Tento projekt je velice důležitý. Je důležité, abychom takto zajistili vznik evropského jednotného prostoru pro železnice. Je to systém, který má zajistit interoperabilitu. Je to nástroj, který má zajistit právě interoperabilitu, ale je tam celá řada technických aspektů, eh, které mají přispět také posílení celkové bezpečnosti železniční sítě. Daná zpráva vyznívá pozitivně. Myslím si, že nejlepší prvek je ten, že jsme se dostali do bodu, kdy nemůžeme zvrátit eh, tento systém, to znamená, že tento systém bude zaveden. Nicméně, a to je situace, kterou také popisujeme a zde bychom spolu s vámi chtěli předložit několik nástrojů, abychom řešili tento problém. V tuto chvíli stále ještě to prosazování je trošku roztroušené. Čili je tady celá řada kritických cest a ano, máte pravdu, jak říká pan předseda, došlo eh, v některých aspektech určitým spožděním. Co je ale pozitivní, měli bychom říci, že ERTMS se stalo nejen evropskou normou, ale stal se také globální normou, co se týče interoperability a bezpečnosti. V Evropské unii máme 20 členských států k dnešnímu datu, které zavádějí aktivně tento systém a mimo Evropskou unii máme 36 zemí po celém světě, ve všech koutech světa, které se také zapojily do zavedení tohoto systému. Takže to je, myslím, také důležitá připomínka, že z průmyslového hlediska je tento systém velice důležitý, protože nakonec jsou to vždy evropské společnosti, které ho zavádějí jednak v Evropě, ale i mimo Evropu. Opatření, která jsme přijali, abychom právě řešili tu nerovnost při zavádění, co je důležité, musíme maximálně využít obnovený mandát, který jste poskytli koordinátorovi, panu Karlu Vinkovi. Je tedy jeho povinností, aby optimalizoval zavedení, abychom v první řadě řešili otázku eh, těch zúžených míst, těch problematických aspektů, abychom zajistili, že celkový systém bude zaveden a to bez jakýchkoliv přechodových problémů, eh, co se týká také eh, koridorů určených pro nákladní dopravu. Musíme také maximálně využít podmíněnosti. Máme nové finanční nástroje a opět to je aspekt, na kterém jste velice zapracovali, který jste obhájili, abychom měli jistotu, že kdykoliv máme k dispozici evropské prostředky, buď pro uh, CEF, čili nástroj na propojení Evropy, nebo vědu, výzkum, regionální eh, programy, tak aby tento nástroj byl podpořen z hlediska technických specifikací a také v rámci priorit, které bychom chtěli řešit v rámci jednotlivých tras, které mají být vybaveny tímto systémem. Za třetí musíme udělat zásadní kroky, co se týče technických specifikací. Myslím si, že ta situace, tak jak ji popisujeme ve zprávě, je jednak eh, určitá nerovnost, eh, co se týče zavedení, ale je to také ještě nedokončené v oblasti technických specifikací při zavádění tohoto systému. Takže z tohoto důvodu bychom měli prosazovat eh, určité řešení, ale je důležité, abychom nejdříve měli jasné specifikace protože pak bychom přišli o ten důležitý aspekt interoperability. Čili zde velice spolupracujeme s Evropskou agenturou pro železnice, abychom měli jistotu, že do letošního června vytvoříme tyto eh, specifikace, které budeme moci následovně uplatňovat. To znamená, že musíme ukáznit eh, tímto způsobem jednak průmysl, potom Národní agentury pro bezpečnost, abych se neustále zaměřovali na ten nejdůležitější prvek daného systému, aby jasně rozlišili, co spadá do klíčového systému a co jsou ty dodatečné prvky, které mohou být následně zavedeny později a pochopitelně za předpokladu, že budou interoperabilní. Na závěr, co se týče zavedení, musíme také odpovědět na otázku ekonomického zavedení, protože konec konců celá řada veřejných systémů, tedy veřejných finančních prostředků existuje, takže musí i z ekonomického hlediska tento systém dávat smysl, co se týče jeho zavedení. V první řadě se musíme především soustředit na skutečně problematická místa, jak už vysvětlil pan Vink, vašemu výboru, když předkládal poslední zprávu, tak pokud najdeme řešení eh, v oblasti deseti přezraničních úseků, tak eh, zajistíme 80 celkového provozu, takže je, myslím, smysluplné stanovit určité priority právě v případě těchto deseti, patnácti. Eh, pohraničních úseků. Dále maximální využití stávajících finančních nástrojů. To je další rys, který, nebo prvek, který jste dali do rámce nástrojů pro propojení Evropy. V první řadě musíme pomoci operátorům, aby vybavili vlaky, aby měli finanční systém, který jim umožní eh, levnější, zajímavější půjčky, aby si takto mohli nakoupit toto zařízení a vybavit svůj vozový park. Za třetí musíme také zajistit pokrok v oblasti ekonomických nařízení. V tuto chvíli dokončujeme eh, studii dopadu, co se týče prováděcích pravidel, která pomůže infrastrukturním manažerům, aby mohli stanovit různé poplatky, aby to byl jasný stimul pro využití ERTMS, eh, e protože tady budou různé poplatky, které se budou uplatňovat v rámci železniční sítě a také se snažíme vytvořit tým manažerů pro zavádění tohoto systému. Pravděpodobně budou spadat eh, pod hlavičku Evropské agentury pro železnice, abychom měli jasnou konkrétní podporitu, která bude pomáhat jednat infrastrukturním manažerům, ale i národním agenturám pro bezpečnost, aby tento systém byl maximálně efektivní. Děkuji mnohokrát. Takže pan Groš, bohužel není mikrofon. Takže paní Lichtengerová, potom paní Tykau. Můžete být prosím maximálně struční, já vím, že určitě vás láká pohovořit ke kolegovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám také za informace. Předem bych chtěl říct jednu věc. Ano, samozřejmě v tomto výboru a v parlamentu vždy jsme stali za touto iniciativou. Ale také jsme vždycky měli velké obavy a ty starosti sdílel také Karl Winkel, který v žádném případě neměl lehkou práci. Moje otázka zní naprosto jasně. Měli jsme před dvěma lety setkání, mimo jiné také s Deutsche Bahn a SNCF, a tam jeden druhému řekl, prosím, skončete s tím, abyste vymysleli každý rok nový systém, a tak se snažili, protože to je proti stabilitě. Tedy dosáhli jsme dnes stability, anebo jsme ve systému, který bude nový v roce 14 a v roce 15 už zase nebude platný nebude, a tím pádem nebude dána kompatibilita. To je pro mě je ten, nejdůlež, ten nejdůležitější aspekt. A druhá otázka je. Memorandum on Understanding bylo podepsáno. Určité věci mě tam chyběly. Paní Pachner, který a komise v každém případě vždy tady vyslali dobré signály, ale problém vždy byl s konkrétními zeměmi a s konkrétními společnostmi. Jaké je tedy propojení mezi tímto systémem a kombinací bezpečnostních systémů? Je dána tato kompatibilita? Je respektována ano nebo ne? Dále otázka k tomu, co už se děje v některých zemích, totiž, že komunikace G2, co se týče komunikace G2, G3, G4, já jsem v tuto chvíli neměl čas studovat tu studii, kterou jste předložili, ale tyto tři věci mě rozhodně zajímají. Děkuji. Děkuji, paní mistr. Kann es ganz kurz machen und das meiste unserer... Mohu být naprosto stručná? Eh, paní, jinak to přenechám paní Bilbao. Ale v každém případě problémy byly s problémem především v Bavorsku. Rakouš, Rakoušané už byli velice pokrokoví, byli daleko a my zatím ještě ne. Jsou v této otázce nějaké nové poznatky? Já, ich, eh, Já bych se chtěl připojit k té otázce pana Groše, protože to je otázka naprosto ústřední. Uh, tehdy ve výboru jsme o tom dokonce diskutovali, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestliže ty různé verze opět by měly být používány, tak aby to stěžovalo přístup na trh pro, dal, pro jiné, tak v takovém případě ten systém se zabije sám od sebe. To je naše největší pro, otázka. To G3 zatím ještě nebylo zavedeno a už přichází 3.4, je to skutečně nutné, musí se to skutečně tak dělat, protože to je vždycky další bod, kdy určit kdy, dá, kdy se dají zbraně určitým železničním společnostem, aby diskriminovali ostatní. A já se domnívám, že to je kontraproduktivní. Otázkou tedy je, jak vyřešit tento problém. A další otázka je, jak to vypadá s tím kofenem pro Rolling Stockets v detailech. Tedy proč to postupuje tak pomalu? A potom dále ještě, a nyní s ohledem na to, co právě řekl pan Groš, co v to, jsou v tuto chvíli ty nejdůležitější krizové body v případě e RTMS? Protože byl to projekt naprosto ústřední a důležitý, měli jsme s tím obrovské problémy v rakouské části alpské železnice, kde už je to realizováno, Velice mnoho soukromých společností to nezavedlo a neprojíždějí tím tunelem, nejbliž zůstávají na těch ostatních tratích a situace pro obyvatelstvo je opět stejně špatná jako předtím a my jsme, tak říkajíc, museli celou tu věc relativizovat a e, navíc zavést na těchto RETMS trasách další systémy Protože tady to tak, že státy investují, jak zoufalci, skutečně investují spoustu peněz a potom to není možné použít a není možné to používat, protože Rolling Stock eh, dále nepracuje a dál toho nevyužívá. A my všichni tedy to, co je pozitivní a co by mělo mít pozitivní dopady, tak to nemůžeme předávat dál obyvatelstvu, dávat mu to k dispozici a říct, OK, my jsme pro vás vytvořili extra infrastruktury, tak abychom, abychom byli technicky na nejlepší možné úrovni a abychom také snižovali hlukovou zátěž z kolejové dopravy. A co se děje? Nemůžeme to používat, protože v investicích, ať už v těch investicích se to dále zdržuje, ať už záměrně nebo nezáměrně. A mě by tedy zajímalo, jaké tady vidíte řešení. Mr. Zieler, Robert. Pan Zieler, prosím. Ne, děkuji, já se vzdávám slova. Paní Bilbao. Muchas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat za veškerá vysvětlení. Zcela jistě tuto zprávu zanalizujeme, ale v nedávné době jsme přijali zprávu o interoperabilitě, kde se hovoří o technických aspektech, čili spadá to do prvního pilíře železničního balíčku a snažili jsme se dospět k určitým dohodám a bylo domluveno, že RM bude základem pro ERTMS a dojde ke konzultaci s národními agenturami, ale zdá se, že v radě se na tom úplně nedohodli, že nesouhlasí úplně s tímto postupem. Vy jste hovořil o jednotlivých pozitivních aspektech, to je vždy dobré, a mezi nimi jste nicméně zdůraznil také jeden problém a to je nejednotný vývoj, který je spojen s tím, že každá jednotová národní agentura si dělá svoji práci. V podstatě tato implementační zpráva se snažila to napravit a pokud v radě existuje stanovisko, které je v souladu s touto zprávou, která tady může být ještě přijata Evropským parlamentem, tak eh, myslíte si, že bude pak snadné řešit tyto problémy? ty jednotlivé návrhy ze strany komise, protože vaše návrhy jsou skutečně postaveny na nejlepších možných záměrech. To je jedna věc. A za druhé, zmíněte se, že ERTMS je určitým modelem, který pokrývá 36 zemí po celém světě, což je velice pozitivní, protože co to znamená? Jako Evropané máme možnost vyvíjet modely, které jsou určitým referenčním modelem pro celou Evropu a pro celý svět. A mě by zajímalo, kolik takovýchto modelů existuje, protože pokud vím, tak se zdá, že není pouze jeden systém v rámci ERTMS. Já jsem z Baskická, ale ve Španělsku také vyvějí podobný systém a možná tyto systémy nemusí být kompatibilní s těmi jinými systémy, které se nyní vyvějí. A potom hovoříme o velkých nákladech, které jsou spojeny s vývojem těchto systémů. To je problém, který se musí řešit a mě by zajímalo, jak k tomu přistupujeme. Je to evropský model, který bychom mohli vyvážet do celého světa a další věc, jaké náklady jsou s tím spojeny. Každá národní agentura si stejně dělá, co chce, takže myslíte se, že jeden evropský koordinátor s těmi pravomocemi, které od nás získal, bude skutečně schopen zvládnout a dohodnout takovéto situace, pokud členské státy eh, nepřijmou skutečnost, že by to měla být Evropská agentura pro železnice, která by měla koordinovat daný projekt. Já si myslím, že Ekonomické problémy mohou eh, být eh, vyřešeny prostřednictvím dostatečné politické vůle, ale je tady skutečná politická vůle, že bychom měli mít jednotný jeden evropský systém, protože zdá se, že některé členské státy nechtějí předat tuto pravomoc Evropské agentuře. Je to spíše politický problém a ne technický nebo technologický problém. A poslední eh, dotaz. pokud pokud je takováto situace, tak myslíte si, že můžeme řešit tyto jednotlivé návrhy, o kterých jste se zmínil? Já osobně pochopitelně budu dále bránit to, co bylo přijato v tomto parlamentu, protože máme pocit, že to je jediná možná cesta, jak řešit velké výzvy a problémy v budoucnosti a také možnost eh, zajištění skutečně spolehlivého, důvěryhodného modelu, který může být uplatněn i jinde ve světě. Ale opět je to spíše politická otázka a politická vize. Zdá se, že v tuto chvíli členské státy se snaží především bránit své území a tím ztratíme z mezinárodního hlediska určitou důvěryhodnost. Děkuji. Pan Beněn. Zmínil jste problém v některých oblastech, co se týče zavedení, tedy spojené s ekonomickými problémy. Máte také představu o objemu dopravy na daných eh, trasách, aby se to vyplatilo a kde je zapotřebí poskytnout určitou podporu. Takže máte jasnou představu o distribuci ekonomických eh, tras a jejich eh, zavedení a máte nějakou strategii, jak zavádět tento systém, když to je a když to není ekonomicky výhodné. Děkuji, paní Tykau. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Mám následující dotaz. Víme, že v legislativě, která byla přijatá v oblasti železničního balíčku, já tady nehovořím o tom posledním balíčku, ale o tom předešlém balíčku, tak eh, tam jsou určité nástroje, které mají zajistit přístup k železniční infrastruktuře, pokud by vlaky byly vybaveny systémem ERTMS. Máte více informací, co se týče investic ze strany členských států, to znamená, do jaké míry jednotlivé členské státy zainvestovaly, aby umožnili přístup eh, k, do infrastruktury jednak pro vlaky vybavené ERTMS a také co se týče ETCS prvků, které umožňují například brždění vlaků, pokud vlaky překročí eh, povolenou rychlost na určitém úseku trati. Například vzpomenete si na tu nehodu ve Španělsku. Eh, k té nehodě by nedošlo, pokud by daný vlak byl vybaven ETCS. Můžete nám poskytnout více informací o ETCS a daném vybavení? Okay, for me, can I... Tak, eh, teď bych eh, se vyjádřil já. Eh, pane Roniny, vy jste zmínil jednu věc, která se týkala technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. A sice šlo o otázku, zda se komisi povede přesvědčit i italské předsednictví k tomu, aby udělala pokroky v oblasti technického pilíře a pokročila směrem k jednotné evropské autorizaci. My tu máme eh, verze 3.1 a 3.4 a to mě eh, přivádí ke konkrétní otázce ohledně eh, specifikace testů, která zatím ještě není hotová. A já to chápu tak, že verze 3.3 půjde před výbor RISC v červnu. Takže v tom případě my e, zašleme tomuto výboru verzi 3.3 v červnu, ale zároveň teď pracujeme na verzi 3.4 která zatím e, ještě e, nepokročila až k testovým specifikacím. A takže se vracíme k otázce, zda chceme nějakou stabilní eh, periodu verze A, a nebo eh, hned tu eh, novou verzi, která by, by potom byla nová eh, každý rok, protože tady ty testy, to je zásadní otázka. Já navážu na to, co řekla paní Bilbao o členských státech. Proč se k tomu členské státy staví tak rozpačitě? Já mám takové podezření, že ona má naprostou pravdu. Vůbec to nějak nesouvisí s technickými otázkami nebo ani s otázkami železnice, ale jde tady o politické důvody. Myslím si také, že se musíme zamyslet nad tím, proč povolujeme členským státům, aby e, se odchylovali od našich požadavků nebo aby je pozměňovali. Takže buď, buď chceme eh, evropský, buď budeme mít evropský systém, nebo nebudeme mít evropský systém. A pokud ho nechceme mít, tak fajn, zapomeňme na to a vrátí, vrátíme se na políčko číslo jedna. Ale pokud chceme evropský systém, eh, tak by to měl být takový, který je všude stejný a ne takový, který si každý pozmění tak, jak se mu zlíbí. Potom chci položit ještě dvě další eh, technické otázky. Proč ta rozhraní mezi ERTMS a dalšími funkcemi vlaku, jako je e, záchraná brzda, tedy to je TIE, e, e, Evropské vlakové rozhraní, proč to není zahrnuto pod CCS a TSI, proč to tam není? Mně to připadá jako naprostý nesmysl, že to tam není. A další otázka zní, proč proč eh, ty eh, zařízení ERTMS nemohou eh, pocházet od jednoho výrobce. Měl by to být jeden systém. Proč vestavěné ERTMS od jednoho výrobce nefungují také na všech tratích, kde jsou zařízení od jiného výrobce? To je naprostá šílenost. Takže máte slovo, abyste odpověděl. No, děkuji. Eh, já si myslím, eh, že jste velice eh, zkušeně identifikovali ty dva největší problémy, technické a ekonomické, a různě rychlé tempo implementace ve členských státech těm technickým aspektům. Vy jste eh, velice výstižně popsali tu nesmírnou složitost eh, problému. Eh, pro mě a také pro Patricia, který denodenně spolupracuje s agenturou, je první prioritou konsolidace technických specifikací. Protože pokud i nadále budeme mít takové schéma, kdy eh, každých pár měsíců eh, se budou žádat nové technické specifikace nebo kdy budou zaváděny, tak se nedostaneme nikam. Takže ta odpověď ve střednědobém horizontu je opravdu taková, jak bylo navrženo ve čtvrtém železničním balíčku, eh, který jste podpořili, ale který bohužel nebyl podpořen radou a e, my se těšíme na nadcházející vyjednávání mezi e, oběma spoluzákonodárci, e, které by nějak vyřešilo situaci. My opravdu potřebujeme, aby ta agentura neměla na starost pouze certifikaci vozového parku, ale také, aby, aby se zabývala alespoň certifikací evropského pozemního systému. My tedy předpokládáme, že agentura bude tím nejvyšším úřadem pro ERTMS, což je naprosto zásadní. A my eh, doufáme, že nás budete i nadále podporovat, protože jde o zásadní aspekt, eh, pokud chceme, aby celý tento systém fungoval. My se tedy snažíme v co největší možné míře předvídat eh, ty další eh, pravomoci agentury eh, a chceme, aby eh, agentura jednala mnohem striktněji než v minulosti a připravovala půdu pro, doufejme, poslední hlasování tohoto výboru v červnu, které by nastavilo technické specifikace na základě verze 3.3, což ovšem neznamená, že nepovolíme další zlepšování tohoto systému. A právě proto už teď eh, někdo hovoří o verzích 3.4, 3.5 a tak dále. To je podle mě normální. My bychom měli povzbuzovat poskytovatele systému a průmyslový sektor, aby hledali řešení, které vylepší eh, celkový systém. Ale za té podmínky, a to je hlavní rozdíl, eh, že bude existovat absolutní jistota zpětné kompatibility aby zkrátka všechny nové rysy mohly fungovat i e, na bázi 3.3, což je ta referenční verze. To je naprosto zásadní e, požadavek. A, za to, a k tomu potřebujeme ukáznit průmyslový sektor. Tady dochází k poměrně významné změně. E, vy jste už tady popsal určité problémy s některými typy vybavení a eh, ohledně toho chráněného trhu. A já si myslím, že průmysl teď eh, ví, že je v jeho zájmu jednat na evropské úrovni a zajistit, aby jejich řešení eh, byla otevřená. To už jsme viděli při přípravě iniciativy Shift to Rail. Průmyslový sektor velice striktně trvá na aspektu interoperability. A e, diskuze na bázi 3.3 to e, potvrzují. Opravdu e, průmysl se chová čím dál disciplinovaněji a provozovatele samozřejmě taky. Potom eh, druhá oblast, kde potřebujeme odvést práci, jsou samozřejmě národní eh, bezpečnostní úřady. A tady eh, máme co dočinění s úřady, které mají své odpovědnosti a kompetence. Čtvrtý balíček zatím ještě neplatí, takže my můžeme udělat maximálně to, že za pomoci koordinátora a Evropské železniční agentury je můžeme přesvědčovat o tom, že se vyplatí už teď respektovat evropské specifikace a dělat to i nadále. Dá se uvažovat o vylepšeních do budoucna, pokud budou kompatibilní s řešeními, která jsou už navržena. Takže my to vidíme poměrně optimisticky, myslíme si, že se to podaří, e, protože e, nakonec si musíme uvědomit, že investice v různých částech Evropy nebudou dávat žádný smysl, pokud ty systémy na sebe nebudou nějak navazovat, pokud bude situace roztříštěna. E, další technickou otázku, kterou jste vznesli, to je aspekt komunikace No tak zaprvé my bereme eh, velice vážně problém interferencí. Eh, v některých částech sítě, eh, kde je vysoká hustota zalidnění, tak tam telekomunikační operátoři posilují signál, takže opravdu dochází k interferencím, což naštěstí není e, další technický problém, nejde o překážku, e, pouze jde o to, e, jak ukáznit telekomunikační operátory, aby se drželi maximální povolené úrovně signálu. Tečka. Nic víc k tomu není potřeba což budou řešit kolegové zodpovědní za eh, řízení eh, spektrového pásma a to už eh, probíhá. Také jste zmínili nutnou evoluci systému ERTMS závislosti na budoucích generacích telekomunikačních systémů 3G, e, 4G. Samozřejmě to také bude provedeno, ale prosím, neotvírejme to teď, protože jinak to bude využito jako záminka pro pozdržení těch evropských technických specifikací. Takže e, po, za, pro začátek by to chtělo něco, co bude fungovat všude a potom krok za krokem uvažovat o e, budoucích vylepšeních. Myslím si, že Eh, bude potřeba v určité době přejít na systémy 3G a 4G, ale to až potom, kdy budeme mít systém s dobrými specifikacemi na základě současných eh, telekomunikačních technologií. Eh, dále jste se ptali na obtížnou situaci v Německu a tak dále podle mého názoru ve většině zemí je opravdu vysoká ta eh, angažovanost. Země se tím zabývají. Myslím si, že německá otázka byla vyřešena, což je jeden z největších úspěchů Karla Vinka za poslední rok. On opravdu našel řešení, které přesvědčilo všechny strany v Německu, včetně Bavorska, aby eh, se pustili směrem k RTMS eh, vedle těch priorit, které byly vytyčeny v nákladních koridorech a koridorech ERTMS. Eh, včera eh, bylo zveřejněno oznámení od ze Spojeného království, eh, které se nyní velice obezřetně stavělo k ERTMS a včera Spojené království oznámilo, že ho zavádět bude. Takže zůstává jediný velký problém o kterém eh, diskutujeme a snažíme se zapojit všechny úřady, aby nastavili správně své priority, abychom eh, v krátkodobém horizontu mohli odstranit všechny eh, chybějící články u hranic, o kterých hovořila také paní Lichtenberger. Jaké tedy máme pravomoce vůči národním no, vůči členským státům a správcům infrastruktury. Vzhledem k tomu, že zatím ještě neplatí čtvrtý balíček, tak můžeme pouze přesvědčovat, snažit se s nimi vést dialog a e, přes, ukazovat jim hodnotu toho systému. Samozřejmě chceme, aby tento systém byl zaveden proto, aby byla odstraněna zastaralá technologie a chceme instalovat ERTMS tam, kde by generoval mnoho úspor, protože tady opravdu e, je velký prostor pro úspory. Za druhé se s nimi snažíme vést konkrétní dialog, abychom se zaměřili na evropskou finanční podporu, aby ta byla koncentrována tam, kde je to nejvíce potřeba. E, já zatím ještě dnes neznám řešení e, řešení těch poplatků za přístup na trať v rámci ERTMS, o tom hovořila paní Tykau, že to už vlastně je obsaženo e, v současné verzi. Posouzení dopadu je hotové, e, takže doufáme, že návrh toho právního předpisu eh, bude k dispozici už letos. Samozřejmě do implementace ještě bude muset uběhnout nějaký čas, ale bude to eh, jasný signál zprávcům infrastruktury, že ERTMS není pouze nákladem, ale že může také generovat příjmy, protože v konečném důsledku čím rozšířenější bude ERTMS, tím eh, více nákladní dopravy bude mít přístup k tratím. Pokud jde tedy o čísla, tak my jsme poměrně dobře identifikovali tu Eh, tak, mapu Evropy, identifikovali jsme ty fyzické chybějící články v Evropě, tu mapu najdete v dokumentu. A tady je ta problematika mnohem složitější, protože závisí na povaze dopravy a potenciálního zvýšení provozu, které by přinesl nový systém. Děkuji. Eh, já nechci tady zneužívat své pozice, ale chtěl bych se ještě zeptat na ten problém rozhraní ERTMS eh, e a dalších funkcí vlaku, protože eh, já z toho mám dojem, že teď je to tedy hotové, dokumenty o standardizaci jsou připravené, řídící výbor souhlasí, nicméně nic se neděje. A vy jste říkal, že to také chcete navázat na další funkce, jako je záchraná brzda. A to mi připadá jako poměrně zásadní věc. Takže jak to v tomto směru vypadá? Děkuji. Na tomto problému se pracuje bereme tento problém velice vážně, i agentura ho bere velice vážně a e, já osobně jsem se to pokusil zjednodušit, e, ten technický aspekt ERTMS, protože e, čím více požadavků budu mít, tak tím se tím ten celkový obrázek bude složitější a tím budou vzrůstat požadavky na odložení těch evropských specifikací. Já bych chtěl, aby to do června bylo hotové a e, potom e, teprve bych chtěl umožnit agentuře, aby e, vynaložila více zdrojů na to, aby našla uspokojivé řešení na vaši otázku, která je samozřejmě zcela legitimní. ERTMS e, byl vypracován tak trošku ve vaku, což byla chyba. E, samozřejmě by e, měl také podporovat i další funkce vlaku, ale prosím vás, nerozptilujme se teď od toho, neodvádějme pozornost od toho nejpodstatnějšího, což jsou evropské standardy. Potom se můžeme zabývat dalšími prvky vlaku, novými komunikacemi, komunikačními technologiemi a tak dále. Dobře, ale e, já to chápu tak, že ta standardizace už je odsouhlasená. Dokumenty o standardizaci jsou připravené, e, memorandum porozumění řídícího výboru je e, odsouhlaseno, pokud jde o zavedení těch standardů, takže ne, že by tu někdo odmítal ty standardy. Takže ještě jednou, proč Znovu, eh, pane předsedo, ano, standardizace byla odsouhlasena, ale já bych nejprve chtěl, aby existovaly evropské specifikace. A potom bych teprve řešil další vylepšení systému jako takového. Technické standardy existují, ale pokud je teď implementujeme, eh, tak zase pozdržíme ty evropské specifikace. A to já nechci. Paní Lichtenberger. Ještě jednu poznámku. Vy jste se nevstáhl k tomu, co jsem říkal. My jsme měli ty velké problémy na té severo-jižní trans... trati, protože některé státy, některé státní organizace to zavedli ve svém vozovém parku, ale některé soukromé ne. To znamená, bylo to zabudováno, ale potom bylo třeba to vypnout, aby i další vlaky mohly po té trati jezdit. A to jsou ty absurdnosti. Proč tady není možné vyvinout nějaký tlak, nějaký mít mechanismus na vyvinutí tlaku, tak aby se řeklo, že každá investice státu, která aby se takovéto státní investice nestávaly smyslyplnými, protože potom je nakonec třeba ten systém vypnout, protože některé soukromé železnice to nechtějí zavést. Tedy z mého pohledu jsou to prostě věci, které je třeba, do kterých je třeba pustit se naprosto soustředěně, protože někdy potom už skončí motivace protože my si říkáme, ano, chceme tuto věc rozšířit, máme to na té obské trati, máme to ve velkém prostoru kolem Vídně, máme to v tom trojzemí, tam se nám to z části povedlo zavést, ale jakým způsobem je možné, aby státy ospravedlnili před svými daňovými poplatníky investice, které pak není možné používat, protože určitá část těch uh, vždy velmi glorifikovaných soukromých železničních společností to nechtějí zavést, protože se jim prostě nechce. I don't have the fourth package yet. Já nemám ten čtvrtý balíček, takže je nemohu pohnat k soudu. Ale co mohu dělat a o co se snaží pan Vink? Ano, snažíme se přesvědčit národní bezpečnostní orgány, aby zavedly více kázně, aby tam byla lepší spolupráce mezi veřejným, soukromým sektorem a zcela jistě nechceme poskytnout veřejné finance těm, kteří nebudou postupovat podle pravidel, ale já nemám žádný eh, náležitý vymáhací mechanismus, abych je mohl povolat takto k soudu. Děkuji. Je to technické téma, ale také vyvolává naše vášně. Často vidíte ty frustrace opět železnice, místo aby to postupovalo kupředu, tak spíš to pokulhává. A celá řada našich členů je pak frustrována. Každopádně děkujeme za informace. Pozdravujte pana Vinka a Přejeme mu hodně zdaru v jeho nových snahách, aby železnice fungovaly tak, jak mají. A máme zde novináře od paní Tykau, kteří se zúčastnili tohoto zasedání. Co se týče bodu různé, tak nemám nic a co se týče příští schůze, bude se jednat o poslední zasedání našeho výboru v rámci této legislativy. Bude to ve čtvrtek 10. dubna v 9 hodin ráno. Bude to v místnosti 6Q2. Takže chtějí, abychom měli co možná největší místnost na poslední zasedání. Jak víte, je to místnost téměř u Antwerp, takže budova místnost 6Q2. Mnohokrát děkuji, pan předseda, děkuji také tmočníkům a tímto končím zasedání.